Vážení kolegové, myslím si, že bychom přece jen mohli začít s tím, že budeme doufat, že se k nám ostatní připojí. Milí kolegové, prosím ty, kteří jsou mezi námi, aby nehlučeli takto, protože mě přehlušujete. Ustaňte, prosím, a zahájíme zasedání. Ti, ještě ještě musí něco nutného říci, tak prosím opuste tuto místnost. E, první bod programu je úloha politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie. Zpráva z vlastní iniciativy, kterou připravil Nuno Teixeira. A řekla bych, že nejlepší bude vyzvat kolegu, aby tu zprávu prezentoval a zároveň ještě k tomu bych dodala, že máme významné hostující řečníky v našem kruhu. Eh, Pana eh, z komisaře eh, z komise Pedro, pokud si vzpomínám, ty jsi vlastně tvorcem, tvůrcem eura. Vy jste byli tedy u zrodu eura. A rovněž Tady máme e, někdo, kdo je zde jménem pana komisaře Barni, který, který se rovněž za, zabýval tématem vzdálených regionů, a Paulu Lacey, která je vedoucí odboru pro koordinaci politik pro nejvzdálnější regiony v rámci DG Regio. A právě DG Regio spolupracuje s DG pro vzdálené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 Máme tady věc, eh, která ještě nenastala v ostatních výborech. Eh, kromě tohoto, ale vzhledem k tomu, že dneska se bude diskutovat o mém pracovním dokumentu, eh, pokusím se protestovat proti tomu, že ten Eh, dokument není k dispozici eh, v portugalštině. Eh, stalo se to už ve výboru pro dopravu a turistiku a cestovní ruch a tam mi řekli, že já nejsem žádným členem a takže proto nemám nárok a teď jsem členem a nemám i k dispozici. a není tady eh, k dispozici ani eh, aktivní tlumočení a přijeli jsem z Madeiry eh, tisíce kilometrů lidé a, nemá, a, a nemohou přímo komunikovat. Chápu to, že se musí šetřit, ale nevidím důvod, proč se musí zrušit některé kabiny a ne jiné třeba. Chtěl bych eh, poděkovat sekretariátu tohoto výboru, protože mi hodně pomohli, konkrétně Karle Carvalho, která mě hodně připravovala při přípravě této diskuse a vůbec při přípravě tohoto dokumentu a která mě eh, umožnila eh, přemostit ty nedostatky, které tady byly. Takže pokud jde o to, co nás e, znepokuje, to jsem říkal, chtěl bych představit dva pány, které, e, dva lidi, kteří jsou experty, paní Solbes, e, pan Solbes a paní Lesy, kteří s námi spolupracovali. Jsem velmi rád, že jsou zde přítomni a také je velkou výsadou pro mě to, že mám příležitost zde v tomto eh, výboru eh, diskutovat o otázce, která je pro mě tak důležitá, jako je jednání o nejvzdálenějších regionech Evropské unie a eh, politik a o politice soudržnosti v rámci Evropy 2020. Tato práce se objeví, eh, nebo tyto aspekty se objeví v naší výměně názorů. Eh, Nevzdálenějších regionů je nyní devět, bude jich jenom osm, protože eh, se od 1. od 1. ledna 2012 jeden zmizí, mají zvláštní charakteristiky, konkrétně v článku 359 smlouvy se hovoří o tom, že se mají zvláštní zacházení a e, mnoho komuni- e, no, norem společenství se upravilo právě proto, aby e, odpovídali i těmto regionům. Jde o to, jakým způsobem uplatňovat cíle strategie 29, 2020 udržitelný a Eh, inkluzivní rozvoj i na tyto regiony. A já bych se zmínil o třech prioritách, které se objevují v těch, tomto pracovním dokumentu. Eh, za prvé je to eh, zvláštní jednání s těmito regiony, dále i politika soudržnosti a adaptace politiky komise na e, nejvzdálenější regiony podle jejich konkrétních potřeb a je třeba mít také v úvahu úlohu, kterou hrají tyto regiony v Evropské unii. Je třeba zlepšit také integraci a účast těchto regionů na jednotném trhu a jejich vztahy se třetími zeměmi a se zeměmi, se kterými máme privilegované historické vztahy. Ve smlouvě se ta, je také Eh, eh, eh, článek, kde se hovoří, že tyto regiony mohou přestat být považovány za nejvzdálenější regiony, jak se to v případě jednoho z nich teď stane. Ta zvláštní kategorie těchto regionů a jejich otevřenost umožňuje to, že sem mohou vstupovat další e, regiony, například Aruba, což je holandské teritorium, kde bude vnitřní referendum, které rozhodne, zda občané Aruby mají zájem se přidat e, ke nejvzdálenějším regionům Evropy. A zda tedy se objeví na seznamu nejvzdálenějších regionů. No ale je toto jedinečná příležitost pro to, abychom uskutečnili tuto diskusi. Právě teď, kdy diskutujeme o návrzích komise a o e, nařízeních, e, která budou řídit politiku soudržnosti v rámci společenství. Jsou určité signály, které považuji za pozitivní. E, konkrétně to, že existuje konkrétní finanční, existují konkrétní finanční prostředky z Fondu pro regionální rozvoj právě pro tyto regiony. Když se podíváme na vývoj od, eh, od 2007 na 2013 a 2014 až 2020, vidíme, že došlo ke snížení z 975 ke, zniž, ke snížení těchto fondů, eh, když se podíváme eh, na zaměstnanost a na rámec zaměstnanosti. Vidíme, že máme 55 milionů eh, do roku 2013 a 53 eh, do roku 2000, eh, od roku 2014, což odpovídá 3% a přitom tyto nejvzdálenější regiony jsou nejchudší a o 5% přitom klesá dotace, kterou tyto regiony dostávají a to je velmi poškozuje ve středisku v Londýně například, abychom se podívali na druhou stranu, je 330 bohatství Evropské unie a jenom, se tam, jenom tam dochází ke snížení o 3 a nikoliv o 5 jako v těch nejvzdálenějších regionech. Jsou různé zprávy, kde se jedná o těchto nejvzdálenějších regionech, ale všechno je čistě jenom teorie. Velkým krokem ku předu Eh, tak jak se to objevuje v Solvesově zprávě, je to, že eh, zde se objevuje jakási cestovní mapa, objevuje se zde cesta kupředu, eh, vyjmenovávají se zde problémy, kterým čelí tyto regiony a je tady taky 22 aspektů, ze kterých musíme vycházet do budoucna. Jedním z těchto aspektů, o kterých se chci zmínit, je například financování malých a středních podniků v nejzdalenějších regionech. Máme fond eh, pro eh, eh, regionální rozvoj, kde je 50% sazba spolufinancování komisař Han nedávno na Martiniku na konferenci o nejvzdálenějších regionech říkal, že všichni chceme eh, zachovat eh, specifické finanční eh, dotace a že se bude muset svést velká finanční bitva v radě. Nevím, jak ta bitva bude vypadat, ale každopádně si myslím, že by válka měla začít právě v tomto eh, výboru a že bychom měli bojovat za to, abychom dosáhli eh, té finanční podpory. Dále jsou zde další aspekty, eh, například nízká úroveň eh, využívání nebo provádění těchto fondů. 50 je problém pro členské státy, které mají hodně možností a je to ještě horší, eh, aby je absorbovaly eh, nejvzdálenější regiony právě pro ty charakteristiky, které mají. A když se podíváme na další doporučení pana Solvese, tak vidíme, že sazby spolufinancování a pomoc ultra eh, eh, nejvzdálenějším regionům eh, by měla přesáhnout 70 stejně tak jako v rámci Fondu regionálního rozvoje přesahuje 80 a já se domnívám, že pokud jde o financování, je třeba se o tom, eh, to o tom jednat v DG Regi, eh, v DG Regi a v, v Evropské komisi, protože DG Regi odpovídá za nejvzdálenější regiony a musí vést tuto diskusi, protože musí být někdo, kdo bude v čele, kdo cestu bude ukazovat a DG Regio má velmi významnou úlohu, kterou musí hrát. Kromě toho hraje klíčovou úlohu v tom, zda se bude moci nebo ne eh, v praxi eh, eh, projevit ten dokument, který vypracoval pan Solves. Nechci dále hovořit, protože chci dát slovo našim expertům, takže vám děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji. Děkuji velice a nyní vyzývám Pedro Salvage, aby uvedl tu zprávu tou měrou, jako si přejete. My ji považujeme za zásadní prvek, stavební kámen, jak naší politiky, tak našich znalostí v té oblasti. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pokusím se eh, stručně eh, vyjádřit to, co považuji za nejvýznamnější prvky té zprávy. V první řadě bych chtěl poděkovat paní předsedkyni a zpravodaji za pozvání do tohoto výboru. Jak víte, ta zpráva byla předložena 12. října komisaři Barnie a komisaři Hánovi a proto je k dispozici a všichni si ji mohou přečíst. Rád bych potrhnul některé základní body. Veškeré úsilí, všechna ta práce, vychází z toho, e, z pověření komisaře Barnie, aby se e, zhodnotil dopad vnitřního trhu na nejvzdálenější regiony. Já jsem byl jmenován v květnu a od května prakticky do října jsme na tomto tématu pracovali a dosáhli jsme v první řadě toho, že ta zpráva té zprávě se diferenciuje mezi tou fikcí jednotného trhu a realitou jednotného trhu v případě nevzdálenějších regionů. Protože prezentovat jednotný trh tak, jak ho chápeme, znamená aplikovat ho stejně i na fyzicky vzdálených teritoriích, které eh, jsou eh, redukované vlastně a eh, to by neumožňovalo permea, dostatečnou permeabilitu Evropské, v Evropské unii. Myslím si, že ta zpráva byla vhodná, protože přišla v pravý čas. Byla vhodná, protože byl požadavek, abychom se zjistilo, co více může udělat. A platila ta věta Maria Monteho, eh, který v roce 2010 eh, předložil zprávu o jednotném trhu a říkal, že to je méně populární než kdy jindy a více potřebné než kdy jindy. A myslím, že má pravdu, protože jsme museli udělat tedy takovéto cvičení a analyzovali jsme problémy eh, nejvzdalenějších regionů. A my jsme nechtěli udržet minulost a jenom eh, dát dohromady ty stížnosti, které se objevují. Chtěli jsme se na to podívat kritičtěji a zjistit, které aspekty vnitřního trhu a jaké nové ekonomické reality nám mohou otevřít nové cesty a zjistili jsme, že některá fakta, která jsou eh, neoddiskutovatelná, například ta samá fyzická realita eh, těch nejvzdálenějších regionů jsou velmi daleko, eh, to, jak vypadají. Takže to prostě je věc, která je daná. Dále, ekonomi, eh, pokud jde o ekonomickou oblast, tak zde jsou některé silné prvky. Bez pochyby nejvýznamnějším prvkem je krize jako taková, která znamenala obrovský dopad na nejvzdálenější regiony, eh, především pokud jde o zaměstnanost ale objevují se přesto nové příležitosti, především strategie Evropa 2020, kde takové prvky jako udržitelný růst a větší pozornost, která se věnuje životnímu prostředí, klimatickým změnám a tak dále, jsou prvky, které jsou velmi důležité i pro nejvzdálenější regiony. A říkal jsem, že ta zpráva přišla v pravý čas a to je pravda, protože eh, poslanec eh, Tešejra eh, se mnou souhlasí, že teď diskutujeme o finančních perspektivách, a proto je vhodné se podívat na co nejvhodnější využití prostředků, které budou k dispozici pro nejvzdálenější regiony a nemám v úmyslu vstápat, vstupovat do, vstoupit do, nebo rozpoutat diskusy o prostředcích, protože eh, to eh, záleží na komisi. Komise musí eh, předložit tento problém globálněji, než to děláme my. Jenom eh, v této zprávě chceme otevřít nové možnosti a chceme ukázat, že my se na eh, nejvzdálnější eh, regiony můžeme dívat tak, že nechceme jenom udržet minulost, ale chceme se podívat na nové výzvy a nové možnosti. Takže eh, jsme vypracovali 20 eh, konkrétních eh, doporučení, je to sedm os, velmi rychle to jenom projdu a je, myslím si, vhodné se podívat na to, jaké prvky se tady objevují jako výzvy pro nejvzdálenější regiony a které mohou být významné. Za prvé jde o financování obecně, ale konkrétně pro malé a střední podniky. Protože je pravda, že ze své charakteristiky jsou to trhy, které jsou velmi segmentované a tam se eh, finan, všechny finanční toky jdou především do metropolí. Za druhé bych velmi zdůraznil, že i když formálně je svoboda, svobodný pohyb občanů, tak mobilita občanů v těch nejvzdálenějších regionech regionech je relativně omezená. A je pravda, že v některých případech jsou prvky, které i nepomáhají tomu, aby tato mobilita rostla. E, takže jsou e, programy e, například mobility mladých a studentů a musíme se podívat na to, jak se ale adaptují na potřeby těchto regionů musíme adaptovat i jiné věci, například využití nových technologií. A samozřejmě eh, eh, existují i eh, regionální problémy těchto regionů. Je zde dále potřeba zlepšit důvěru spotřebitelů a především podnik Eh, podniků, eh, pokud jde o řešení sporů, eh, které vznikají v těch nejzdalenějších regionech a v tom větším regionu, ve kterém fungují, protože chybí obvykle postupy, které by umožnily lepší spolupráci. Další významnou věcí je potřeba infrastruktury, to je další osa, jsou potřebné infrastruktury, aby eh, byl eh, přístup eh, na tato teritoria, stejně tak jako těchto teritorií na teritoria společenství a na to potřebujeme využít nové technologie. Takže transportní sítě ano, ale musíme vzít zároveň v úvahu jejich geografickou eh, polohu a podívat se na nevýhody těchto některých technologií a z toho vyplývá potřeba v některých případech vytvářet specifické sítě, kterou budou eh, fungovat právě v jejich prospěch. Za páté, integrace na, do jednotného trhu. Eh, existuje významný, významný prvek, který zamezuje této integraci a e, bez pochyby ve digitálním světě problém prostoru ztrácí na významu, pokud existují sítě, které umožňují tuto komunikaci. Jinými slovy, pokud v budoucnu trh, který bude požadovat víc pracovních sil, ve službách například a v technologiích e, bude, um, bude nabízet Eh, další možnosti těm nejvzdálenějším regionům. Máme podstatné mapy eh, a cest, eh, kam toto všechno chodí, jak se projevují nové technologie a vidíme, že jenom velmi málo ovlivňují ty nejvzdálenější regiony. A dalším tématem, které je také velmi podstatné, je lepší využití prostředků. Bez pochyb by Agenda 2020 se představuje jako základní prostředek eh, pro eh, mimo jiné eh, obnovitelné zdroje energií a snížení emisí. Ale některé ostrovy nenabízejí mnoho možností. Ne, nabízejí mnoho možností, pardon. Za prvé, protože mají zjem, zájem snížit emise a za druhé, na mnoha ostrovech Eh, jsou zdroje obnovitelných energií, eh, které můžeme využít. Například eh, na ostrově Jero je takový pilotní projekt a kromě toho si ostrovy vyměňují zkušenosti a můžeme zjistit, jakým způsobem jdou dopředu a jak dosáhnout cíle těch 20% do roku 2020 v, renovatel, v obnovitelných energiích. Takže vidíme, že na ostrovech, že ostrovy jsou v tomto smyslu eh, hodně konkurenceschopné. A potom, pokud je o závislost, tak myslím si, že to je prvek, na který, kterému musíme věnovat pozornost. Další prvek, a to je ta sedmá osa, o které bych se chtěl zmínit, je sociální soudržnost eh, prostřednictvím eh, konsolidace a o přijetí opatření ve prospěch nejvzdálenějších regionů, aby se mohli lépe účastnit společného trhu. Tak zde jde o politiku společenství, o zemědělství, o rybolov a tak dále. Zde eh, eh, jsou, eh, tyto regiony mají svá specifika a ta se přidávají ještě k těm dalším úkolům. Takže když se podíváme na biodiverzitu a klimatické změny, tak vidíme, že to jsou taky téma, témata eh, velmi významná pro tyto nejvzdálenější regiony. A když se podíváme na význam, který má moře pro tyto regiony, ještě více to oceníme. A proto eh, ještě dvě dodatečné připomínky a pak už skončím. Více rozvíjet úlohu nebo eh, externí externí úlohu eh, jednotného trhu. Eh, dále eh, budovat sousedství v rámci nejvzdálenějších regionů, protože tyto nejvzdálenější regiony často se považují jenom jako partneři kontinentální Evropy, ale a zapomíná se na to, kde jsou a že mají, e, že jsou vlastně v jiných regionech, v jiném sousedství. A my tedy se musí, když se podíváme diferencovaně na tuto věc, e, tak víme, vidíme, že projekty e, pro tyto nejvzdálenější regiony a jejich spolupráci se sousedními jejich regiony nebo teritorií by také měly být financovány Evropskou unii. A ještě eh, další připomínky. Ty nejstavnější regiony jsou a musí být branou do Evropy, eh, z Ameriky, z eh, Afriky a z dalších oblastí. A proto je třeba je integrovat a udělat analýzu Eh, studii, eh, kde se, eh, posí, kde, kde se tedy uzná tento význam nebo prostouda, prostuduje tento, tento význam a rovněž se zaměřit se na strategii 2020, tak a na to, jaký mohou být tyto regiony prospěšné. Takže cílem toho všeho bude zvýšení životní úrovně Eh, občanů v Evropské unii a v tomto smyslu eh, mají nejvzdálenější regiony velikou kapacitu. Jsme eh, komisi k dispozici při analýze těchto problémů a hledání řešení. Moje zpráva nechce udělat nic jiného, než se podívat na budoucnost a podívat se z hlediska i rozpočtového, co může být novátorské pro tyto nejvzdálenější regiony, tak aby měli více možností a zjistit, jak komise a parlament eh, mu mohou eh, splnit ten ambiciozní cíl rozvoje nejvzdálenějších regionů eh, pomocí integrovaného financování. Děkuji vám za pozornost a pokud budete mít otázky, velmi rád na ně odpovím. Děkuji. Ještě si vyslechneme Anu Paulo Lacey a pak zahájíme kolo otázek a odpovědí. Prosím, Ana Paula. Děkuji, paní předsedkyně, budu mluvit francouzsky. Velice lituji, mohla bych mluvit portugalsky, ale domnívám se, že eh, budu ve větší pohodě, když budu mluvit francouzsky a omlouvám se za všem posluchačům, kteří pocházejí z Portugalska a nebudou rozumět okamžitě, co říkám. Paní předsedkyně, chtěla bych vás osobně velmi pozdravit a říct si vám, do jaké míry ta práce, kterou teď provádíme, nám, eh, na nás udělal obrovský dojem. Vy jste byla komisařkou v roce 2004 a od roku 2004 došlo k velkému úsilí o zviditelnění a od, toho té, od této chvíle vlastně komise přijala dvě sdělení týkající se těchto regionů. Proto bych vám chtěla složit hold. Ráda bych také poděkovala všem ctěným poslancům, především panu Pešerovi, který nás pozval, za to, že nám opravdu dobře vysvětlili, jak vypadají e, projekty do budoucna a poblahopřát za práci na roadmap, kterou vypracoval. Mám pocit, že tady vidíme velkou e, hlavní linie té problematiky a veškeré základní aspekty, které by měly být e, vyřešeny v nejbližších měsících. Možná, že udělám stručnou prezentaci. My jsme malá jednotka uvnitř DG Region. Ehm, zkoumáme všechny komunitární politiky zabývající se ehm, všemi specifici, specifičnostmi RUP a ehm, možná, že tady vás zklamu, dámy a pánové, poslanci, především pane Bešere, eh, ty rozpočtové otázky nás přesahují. Nevím, jestli bohužel nebo bohu dík. Eh, jsou to, rámce, jsou to návrhy, které se týkají finančního rámce do budoucna a já stejně jako vy je nám velice líto, že návrhy komise a to lituji svým vlastním jménem, jestli dovolíte, aby to bylo zcela jasné, všechny návrhy, které se týkají eh, RUP. Tady došlo k obrovskému snížení eh, rozpočtu. A tady hovořím i mé svém, jménem své DG. Tady se odrážejí veškeré eh, veškerá opatření v rámci úspor a Komise musí zároveň zohledňovat všechny tyto restrikce a přitom předkládat návrhy eh, do budoucna. Ale já se domnívám, a to je velice důležité, měli bychom to zdůraznit, a vy jste to také řekli, návrhy komise jsou jenom návrhy jak to, to slovo ostatně vyjadřuje. A teď zatím musí nastoupit práce. Parlament, rada, aby eventuální modifikace, které jsou považované za správné a důležité, eh, opravdu byly uskutečněny. V nejbližších letech 2012-2013 tento aspekt vyjednávání by měl přinést určité priority, které by nám měly umožnit čelit všem výzvám, které před námi stojí. Možná, že bych vám ráda řekla, protože máme málo času na debatu, která by, eh, a ta rozprava mohla být daleko bohatší než do posud. Ráda bych zdůraznila ještě aspekt, podle níž, podle návrhu předložených asi před měsícem, eh, dostáváme se do centra, ta politika soudržnosti je vlastně centrem politiky na léta 2020. A politika soudržnosti by měla přinést něco konkrétního, přinést konkrétní opatření týkající se trvale udržitelného rozvoje, inteligentního a inkluzivního rozvoje. To je poselství, které musíme vyslat RUP. Krom tedy toho čistě rozpočtového aspektu a tyto regiony to vědí. Všichni litují, že došlo ke snížení rozpočtu. Paní komisařka řekla v rámci konference předsedů, která se konala, jak dobře víte, na Martiniku. Všichni předsedové řekli nahlas a jasně komisařce, jak litují, že očekávání těchto regionů se nachází eh, daleko za tím, co komise předložila. Rovněž tak bych ráda řekla a plně se připojuji k tomuto aspektu konkretizace. Myslím si, že musíme být co nejkonkrétnější. Předložili jsme několik sdělení, předložili jsme několik úvah a provedli jsme některé akce uprostřed cesty a myslím, že musíme být co nejkonkrétnější. Proto bych vás ráda informovala o, jedné, o jednom sdělení, které právě připravujeme, pokud jde o strategii vůči RUP. A tady v tomto sdělení musíme zohlednit celou řadu dokumentů, které jsou tady, které jsou konkrétní, politické nebo strategické. Já začnu zprávou Selbek, to je pracovní nástroj, který je nesmírně důležitý a my to již studujeme, abychom zjistili, jak to převést do konkrétních činů. A pak je tady dokument, který byl připraven platformou členů, kteří jsou poslanci za eh, RUP a předložili e, zprávu komisi Johansson. A tady máte veškeré priority do budoucna. Je tady memorandum RUP, který, které bylo vypracováno v roce 2008, což je také dosti důsledný dokument, zohledňující všech, veškerá očekávání a veškeré nesnáze RUP. A pak je tady jeden dokument, který není příliš znám, ale je to plot práce, která byla objednána mou jednotkou. Jde o faktory um, růstu pro zadlužení. Je to minister Petr Solves, který byl zároveň na summit na toto téma. Vše veškeré jednotlivé prvky které nám prokazují, jaký, jaká dynamika vládne v těchto regionech, nás může přivést k tomu, abychom předložili návrhy odpovídající eh, očekávání RUP a mohli bychom to skoordinovat s cílem EU jako takové. Euh, Nevím, kolik času mám ještě k dispozici, ale pak bychom se mohli vrátit eh, k těm konkrétnějším záležitostem pro nás. Je velice důležité, abychom sledovali eh, vývoj těchto regionů. Nejzdálenějších regionů je, je tady jeden článek ve smlouvě, který umožňuje změnu statutu některých regionů a to je také případ regionu, kde už byla předložena oficiální žádost Majot. To je francouzský departmán a teď se stává tímto, nezdálenějším regionem a je na komisi, aby provedla screening a jak a zjistit, jak nejlépe začlenit Majot do e, této rodiny RUP, a nebo Aruba a další, další regiony. Momentálně nic oficiálního ještě neproběhlo. E, Až tu žádost předložíme, tak to budeme sledovat s největší pozorností a péčí. Já, to podstatné už bylo řečeno Pedro Solvem a také v roadmap. To podstatné už bylo také řečeno na řádcích eh, našich perspektiv do budoucna, ale teď jde o to, co vyplývá z priorit komise a také ještě několik osobních eh, úvah, když dovolíte. Co je důležité pro nejbližší budoucnost? Moci informovat nejzdálenější regiony, jak je důležité, aby se podíleli na tom, co eh, přijde aby se podíleli na rozhodovacím procesu. Říci jim, že musí být opravdu velice aktivní v těch partnerských smlouvách, které mm, se budou podpisovat v rámci eh, plánu soudržnosti. Jsou tady místní kapacity a v některých regionech institucionální kapacity chybějí. Je to velice důležité pro uh, to, aby ten vývoj mohl být co nejúspěšnější. Potřebujeme, aby se k tomu, se k tomu připojila Trip Ellis, aby tady byla komplementarita, abychom měli partnery ve veřejných orgánech, eh, také pozvat, přizvat k tomu partnery ze soukromé sféry a zapojit i akademický svět a akademickou obec a vědeckou obec to je důležité pro naše plány do budoucna. V tomto slova smyslu bych se chtěla vrátit k tomu, co řekl Pedro Solbes, když hovořil o inovacích a o tom, co již existuje. Komise se již projevila, aby mohla pracovala s Institutem pro eh, eh, odhady možností těchto regionů. Na no v rámci této nové platformy, která se jmenuje Estua, a my se snažíme tu práci rozjet a tyto regiony se chtějí seznámit s těmi regiony, které mají stejnou problematiku a zjistit, jakým způsobem nejvíce využít toho, co již existuje a co ukazuje, eh, že eh, některé věci již byly koronovány úspěchem. Také bych ráda řekla, že je pro nejzdálenější regiony důležité, aniž bychom hovořili o budoucnosti, zatím hovoříme o přítomnosti, využít všechny nástroje, které mají k dispozici, kromě politiky soudržnosti jejíž částky jsou nejpodstatnější, pak jsou ještě další rozpočty, další politiky, kde eh, bychom mohli udělat ještě spoustu práce. Prostě ty rozpočty existují v rámci politiky vývoj výzkum a rámcový program pro vývoj výzkum v rámci SIP, to je ten inovační program, dále v rámci výměn studentů, školská politika, zemědělská politika. Tady máme stále velký manevrovací postoj, prostor. A také bych ráda ještě dodala na závěr, chci jenom připomenout, vy to už víte, a tady se dobývám do otevřených dveří, ale řeknu to přesto, že musíme využít tady to otevřené okénko, ten, ten hledáček, ten momentální přechodné období, abychom zavedli ty změny, které jsou nutné a které nejzdálenější oblasti považují za správné a vytvořit určité priority, které nebyly, řek, nesnad eh, odstraněny nebo odloženy stranou, ale trochu e, zminimizovány. Takže je tady mnoho návrhů, které jsou pozitivní v rámci rozpravy se k tomu ještě budu moci vrátit ke všem návrhům, které možná půjdou e, směrem e, odstraňování obtíží, ale k tomu se ještě vrátím, jestli paní e, předsedkyně dovolí v rámci diskuze. Ano, výborně. Tedy zahájíme kolo otázek a odpovědí a komentářů. Já sama bych to ráda zahájila tím, že předešlu, že je významné v tomto kontextu posoudit, jak eh, to souvisí s tím regulatorním rámcem do budoucna. Ona jedna věc, mít eh, ty smlouvy o partnerství, flexibilitu a tak, ale pak jak to souvisí s těmi vzdálenými periferními regiony, jak eh, pro ně platí ten předpisový rámec. Bude to dodat, dostatečně účinně fungovat do budoucna. Takže jako první Joachim Celer. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice vděčný, že jsme tady ve výboru um, u toho, když se to téma projednává. Um, je dobré, že tady byla eh, paní Lesy, že promluvila, že jsme si vyslechli pana Souvese i samozřejmě kolegu Techeru. Za prvé, nejdříve musíme si uvědomit, co patří k Evropské unii a musíme posílit vědomí toho, že k ní patří i tyto velice vzácné eh, vzdálené regiony. Já sám jsem se vydal do francouzské Gujany a eh, tady se to dokonce v rozpočtovém eh, z rozpočtového hlediska toho, jak my vypořádáváme finančně tu služební cestu, se s tím zachází, jako kdyby to bylo mimo Evropu. Takže to musíme se tím sami začít zabývat, když i u sebe v rámci institucí nejsme schopni znát tu skutečnost, že jsme v Evropské unii. Já sám už jsem to znal a i na tom ostrově Tenerifa jsem si uvědomil zcela zřetelně, že ty vzdálené regiony bychom neměli posuzovat z pozice pouze jejich slabin, tedy obtížné dopravní podmínky, izolace, vzdálenost velká a tak, ale že bychom se měli spíš soustředit na analýzu těch silných stránek, totiž e, o co je Evropská unie tím, že tyto regiony má obohacena. E, my jsme díky tomu zastoupení v částech země koule nebo v klimatických pásmech, s nimiž jinak jako zkušenost nemáme žádnou. A tím bychom měli z toho vytěžit to, že ty globální výzvy, které se odehrávají v jiných eh, světadílech, na jiných světadílech, v jiných částech země, země koule, že se s nimi tam seznámíme a využijeme z toho maximum, abychom jim mohli čelit i právě z hlediska um, výzkumu, vývoje, ochrany klimatu, energetické jistoty a tak dále a tak podobně. A uvádět to do praxe a chopit se toho potenciálu, který máme. Takže já si myslím, že i nadále je to poměrně neznámá věc. Tady už se zmínil i pan Zolves, například eh, fosilní energie. A právě například na Tenerifě mají na tom ostrově vládu, která eh, založila Institut pro obnovitelné energie a to už právě celá léta a tam právě e, se tím zabývají v kontextu tropických a subtropických klimatických e, pásem. A tím, že to jsou nositelé e, fosilní energie, tak to je výborné. A to též jsem zažil na francouzské Guianě. My jsme tam vlastně na latinskoamerické pevnině. A ta je stále důležitější. Samozřejmě, že to hlavně kvůli Brazílii, ale my už jsme tam přítomní, co by Evropská unie. A samozřejmě, že francouzská Diana naráží na obtíže. Um, to, co jí přibyde na e, narozeních růst populační a na přistěhovalcích, tak zároveň e, je z 95% pokryta subtropickým pralesem, takže biodiverzita a zkoumání, výzkum, do toho už se tam částečně dali, ale myslím si, že by se měla postavit za budování řádných výzkumných kapacit a tak dále, že by se toho měly účastnit i další státy. Takže na to bychom se měli soustředit právě z pohledu politiky podpory Evropské unie těmto regionům, abychom právě se soustředili na ty silné stránky. Nejdříve je tedy zjistili, spolupracovali s těmi, jež jsou v místě a tam, aby se ocitlo to těžké našeho zájmu. Pokud jsem to správně pochopil, tak ty vzdálené regiony e, mají vždy tu mateřskou zem jako zem odpovědnou, ale zároveň tím, že oni jsou součástí celé Evropské unie a já, jak jsem to načrtl, tak by nám měli dávat příležitost jako Evropanům. Využijte příležitosti na jiných eh, na jiných kontinentech a e, abychom nejen tedy je registrovali, ale je podpořili z hlediska jejich potenciálu. Thank you very... Děkuji. Luis Alves, prosím. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por agradecer ao... Eh, Pane... A sua presença aqui na, na comissão e... Děkuji. Takže Děkujeme jak panu Tešerovi, tak paní Elasi i panu Solbesovi. Já jsem rovněž velice vděčný, že tady můžeme vést tuto diskusi. Petro Solbes nás seznáme s prací, eh, svou prací a se svým výzkumem takovým objektivním způsobem. A to jsou velice důležité náměty pro budoucnost těch eh, ultraperiferních oblastí. Je to velice konkrétní práce a téměř až eh, příliš konkrétní. Z pohledu některých eh, oddělení komise, kteří jsou spíš zvyklí na takovou koncepční práci, trochu abstraktní práci, ale já jsem za to velice vděčný, protože tím máme v rukou hmatatelný nástroj, kterým se můžeme pak zabývat eh, při zacházení s těmi ultraperiferními eh, oblastmi. Rovněž vítám, že součástí toho balíčku je i um, politika soudržnosti, ale autonomní politika soudržnosti. Právě z pohledu odbourávání nerovnosti v rámci Unie. To je pro ty regiony právě nejzdálenější zejména důležité, protože tady musíme se snažit těm regionům pomoct využít plně svého potenciálu s cílem toho, že se přiblíží unijnímu průměru. Nemůžeme připustit to, že by se těm regionům zavíraly dveře před nosem a na druhé straně se snažíme pak otevřít nějaká menší dvířka. Ne, tady musí ty regiony být opravdu považovány za rovné nám a politika soudržnosti je tím nejlepším způsobem. Paní Lasy se rovněž zmínila, že eh, několik zástupců těch regionů už poukázalo a poukazuje na to, že z těch strukturálních fondů eh, k ním plyne eh, stále méně prostředků. Já si myslím, že zřejmě se ozvou všichni eh, postupně a nikoli pouze samotní občané, kterých se to týká. Tady jde přece o to, že musíme respektovat jejich právo na rozvoj. A v této souvislosti ani nedává smysl eh, tak velké krácení. Tak zásadní krácení těch prostředků. To krácení nesmí přece přesahovat krácení prostředků pro jiné regiony nebo pro jiné fondy. To není vůbec důsledné. A kromě toho bych se ještě rád dotkl jednoho tématu, a totiž samozřejmě, že máme určitou orientaci, na to, že se politiky mají spíše soustředovat na menší počet konkrétních cílů. Čili, že by se ty cíle měly nějakým způsobem ohraničit a že by se neměly tříštit. To dává smysl. Ano, chceme být konkrétní. Rovněž díky tomu snad máme šanci dosáhnout lepší využití eh, prostředků. Zde se hovořilo o 50% na diverzifikaci, ale uh, já nevím, zda je to dobré čistě z politického hlediska. Ani nevím, <clears throat> nejsem si jist, zda ty prostředky, které, na které to je myšleno, že se ty cíle opravdu pak dostaví. Částečně se spíš začnou od sebe eh, podmínky života v těch eh, vzdálených regionech a na našem kontinentu vzdalovat, než naopak. A já si myslím, že tím těm regionům neposloužíme, když se takto odloučí od našeho rozvoje, od eh, té míry, jakou jsou dávány finanční prostředky zde. Eh, tím se teda konkurenceschopnější nestaneme. A ještě jedna věc. Strategie musí být dobře nadefinována, což zároveň znamená, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi například eh, tradičními činnostmi a takovými budoucnostními, moderními jinými způsoby eh, činnosti. Tady musí být ta řádná rovnováha a zároveň je důležité i to, abychom si nezastírali, že tady jsou určité obtíže a musíme počítat i s určitými obtížemi do budoucna. Víceméně tu strategii utvářet podle toho právě strategie, která by měla být orientována výslovně na ty vzdálené regiony, musí zohlednit i ten vývoj v tom kterém regionu. A ten vývoj svědčí i o tom, že některé z těch strategií už přinášejí ovoce. A proto i my to musíme nyní zvážit a nově promyslet. Děkuji. Děkuji. Lambere? Lambere, chceš se vyjádřit? Máš slovo. Aantal opmerkingen ik denk dat het heel goed is om, om in deze periode waar we in de vorige legislatuur eh, nadrukkelijk naar gekeken hebben. Ik herinner me... Protože během předchozího mandátu jsme velice studovali tuto otázku. Připomínám si zprávu paní Sudr, která předložila spoustu informací a my jsme se pokusili zjistit, co bychom mohli udělat tam, kde to můžeme zlepšit. Teď je situace jiná. Teď eh, se jsme se odstli v krizovém období, což nám eh, vnucuje určitá omezení pro realizaci projektu a na druhé straně se změnily i nástroje. Máme tady Evropu roku 2020 a musíme působit z energetického hlediska, klimatického, inovačního, prostě je tady celá řada oblastí a to nacházíme v našem přístupu Eh, v kohezní politice. Proto je zajímavé se podívat velmi konkrétně, jaké možnosti eh, existují v různých teritoriích. Mluvili jsme o francouzské Gvajáně například, kde se realizují velice důležité projekty jako Galileo. A musíme kromě horizontální politiky nahlížet i na možnosti a specifické šance eh, na určitých územích. Mám tady malou brožurku o iniciativě FAR s digitální agendou. Je tady digitální agenda, efektivita zdrojů, průmyslová politika, kapacity, kvalifikace, zaměstnanost. To jsou nové nástroje, které teď tady máme a já bych rád požádal, aby, když uvidíme nějaké možnosti, které se tady objeví, tak abychom eh, je využili a vedli eh, paralelně naše diskuzi s jinou, to znamená v rámci politiky vývoj výzkum. Bylo by možná užitečné se eh, zaměřit na cestu eh, k excelenci. To, čemu říkáme nový, eh, nové členské státy by mohly využívat fondy, které by mohly být použity z 93 jdou všechny fondy do nových členských států. To není akceptovatelné, takže teď bychom měli říci, že ty nové členské státy by měly eh, provést novou etapu v oblasti infrastruktury a inovace. A já bych eh, rád stejný přístup pro, utra, eh, pro ty nejzdálenější oblasti. Měli bychom si troufnout, prostě využít všech specifických momentů a využít je v náš prospěch. Já jsem nizozemským poslancem Solves, mi vedl diskuzi s vládami a možná, že by bylo bývalo užitečné, aby se e, podíval trochu dále než ty tři e, členské státy, nebo ty současné členské státy, protože tady jsou ještě další informační možnosti. V rozpočtu 2012 máme, jsme tedy podpořili pilotní projekt, který má za cíl tyto regiony, ty, tato teritoria, která již nejsou nejzdálenějšími regiony, aby těch možností využili. V roce 2012 bude referendum, které se velice připravilo v, Nizozem, eh, v Pobaltí. Já jsem poslal dopis komisaři z Pobaltí, také komisaři Hánovi, Není tady žádný požadavek z Nizozemska a jestli budeme na to čekat, tak to, Nizozemsko, tak, tak to referendum proběhne. Musíme být proaktivní. Nizozemská e, vláda řekla, že počítáme 2 miliony ročně na informovanost a myslím si, že ty fondy by neměly být využité. Já, musíme být daleko aktivnější, e, vzít daleko více iniciativ a Domnívám se, že tu iniciativu bychom měli učinit a podpořit tento přístup. Plně souhlasím s tím, co si myslíte. Vidět, jaké jsou možnosti, šance e, pro hledání nových cest a také se na to musíme, musíme podívat nejenom z hlediska soudržnosti, ale také z hlediska sousedství. Uvažujme daleko více o těchto nových politikách, které bychom mohli také podpořit. Děkuji. Jan Olbricht, prosím. Paní předsedkyně, já bych rád navázal na to, co řekl Joachim Celer. A to na tu pasáž, když hovořil že o tom, že problém francouzské Gujany vůbec spočívá v tom, že málo občanů si je vůbec vědomo, že existuje Evropa. Tam v Latinské Americe. A já musím říct, že já už jsem poslancem pár hezkých let, ale pár věcí mě stále ještě není jasné. A já bych se rád obrátil s prozbou o vysvětlení určitých věcí, protože jinak se nám to neustále bude vracet. Takže za prvé, chtěl bych se zeptat a možná, že je to moje neznalost eh, smluv. Možná tam neznám tu určitou pasáž eh, ve smlouvě o fungování Evropské unie. Ale v čem spočívá eh, definice toho takzvaného ultraperiferního regionu, tedy toho velice vzdáleného regionu. Když se hovoří přece o tom, že určité regiony ten status obdržely a u jiných o ten status přicházejí. Takže tady zřejmě nejde pouze o určitý zeměpisný popis situace. Tam ještě do toho musí zacházet další prvky, které definují ten jejich status, protože otázka, zda nizozemci například přihlásili své um, holandské Antily nebo ne. To je jedna věc. A pak jsme uslyšeli od tady pana Tešery, že někdo odpadl z toho seznamu těch regionů. Takže kdo a proč? A druhá věc. E, my už jsme to měli i v předcházejícím volebním období a nyní určitě se to rovněž dostane na přetřes a to jsou ostrovy. Já chápu, že ne každý vzdálený region je ostrov a ne každý ostrov je tímto vzdáleným regionem. A za chvíli se nám objeví diskuse o tom, že ostrovy by měly automaticky mít status toho vzdáleného regionu, protože jsou ostrovními, tedy územími a my už jsme to probírali, takže tady si zkusme udělat jasno a hezky to upřesnit. Že samozřejmě ono to na sebe trochu navazuje, trochu se to překrývá, ale je vidět, že eh, ostrov a ultraperiferní vzdálený region to to nejsou synonyma. Samozřejmě, že ještě jsou i jiné ostrovy. Takže já se obracím o vysvětlení. Pokud tedy tady máme co dočinění s konkrétním teritoriem, který má určitý status a patří určitému členu Evropské unie. Co to znamená, že existuje ta jednotka, která se zabývá těmi ultraperiferními územími? Tady paní, eh, paní Lajsi se tím zabývá. Jde, jedná se o jednotku, o oddělení, které koordinuje všechny evropské politiky, který, které se těch regionů eh, týkají, anebo pouze politiku soudržnosti. Čili znamená to, že politika soudržnosti pak vlastně i zasahuje do koordinace jiných evropských politik, pokud se oni týkají těch ultraperiferních jednotů. No, já si myslím, že bychom se tam měli vysvětlit, jinak upadneme do problému. No a pak ještě máme zvlášť takovou kategorii problémů, která má co dělat s těmi výzvami, který, eh, které se týkají. Tady mm, kolega van Nistelrooy o tom hovořil. Z jedné strany je to přístup k moderním technologiím a pak máme ty obtíže, abychom tedy, a to řeknu jenom jednu věc, to je na Matejře, to je otázka vody, vodních zdrojů, vůbec dostatečného eh, přísunu vody obyvatelstvu. To je šíleně drahé, šíleně nákladné, jak pro ten členský stát, tak pro celou EU, například odsolování, tedy eh, sladká voda, aby tam byla. Takže to jsou obrovské výzvy, které často jednak eh, jednak tedy souvisí s tím, že jsou země přísně vzdálené, z druhé strany souvisí i s tím, že internet vlastně smršťuje vzdálenosti a je to naopak. Já to považuji za zajímavé, ale když jsem zjistil, že jedním ze základních zdrojů příjmu pro Lucembursko je management satelitu, tak už teď si myslím, že je vlastně všechno možné. To už ani není otázka toho, zda jste velcí, malí, um, bohatí nebo chudí. Spíš, jak si umíte nastavit zdroje příjmu. Takže kdybychom si vysvětlili aspoň to, tak by to bylo mnohem jednodušší. Nevidím, že by se nám ještě někdo hlásil. A ne, ale ano, tady Maria Evidon. Muchas gracias, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla využít této příležitosti, abych eh, se zeptala, je to taková eh, eh, obecná otázka, otázka napříč. Chtěla bych poděkovat panu Silvesovi za, za zprávu o nejvzdalenějších regionech a zároveň za dodatečné výzvy a novátorské návrhy. Dnes ty principy, které máme na stole a které nám předložila komise, je kvalita zralost, efektivita, komplementarita, společný eh, smysl, solidarita, eh, ekonomická, politická, sociální soutržnost. A eh, dovolte mi, pane Solvesi, abych se zeptal na je, zeptala na jednu věc, protože já mám pocit, že vzhledem k tomu, že vy jste byl jedním z nejlepších ministrů ekonomiky pro Španělsko, ve, ve Španělsku, tak jak je to s tou přísn, jak je to s tou přísností rozpočtovou a solidaritou a politikou soudržnosti, tak já e, to chápu tak, že jste vlastně položila otázku našemu hostovi, na kterou odpoví a potom ještě e, Paula by mohla odpovědět na kolegům, kteří nevědí přesně, co to jsou nebo jak se definují nejzdálenější regiony. Takže si rozdělíte čas. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručná, syntetická a jasně hovořit. Ta otázka je zcela relevantní. Povořím trochu o dějinách, protože já pro pana Olbrichta možná to nejprve vysvětlím. Nejprve právní rámec. Byl článek v Amsterdamské smlouvě 297 eh, a kde se hovořilo, pokud jde o ty nejvzdálenější oblasti, že je nutné mít specifický přístup k těmto teritoriím, které eh, mají svá omezení a svoji, svoji specifičnost geomorfologickou. Eh, ty, ta, tato území jsou výjmenována v tom článku 297 a pak tři, je, a ta, v Lisabonské smlouvě to bylo převzato v článku 370 Devět. Eh, Guayana, La Réunion a k tomu se připojili ještě další území. Podle francouzského práva se to staly nezávislé, nezávislá území a to se Martin Santa Bartelemy. A vzhledem k Lisabonské smlouvě se Martin Santa Bartelemy se staly nezávislými eh, entitami a přidali se vlastně francouzským mimo eh, eh, zámořským územím. Pak, jsou, pak tady byly dvě autonomní portugalská území a španělská na Kanarských ostrovech. A to jsou, to jsou eh, ty, ta území, která byla jmenována v článku 349. Tady je, je tady možnost datovat určité politiky Evropské unie vůči těmto teritoriím a Mimo jiné se tady objevily byla takzvaná klauzule pasrel, neboli jakoby přechodná. Dánsko a e, Nizozemsko mohou požádat o změnu statutu jednoho z jejich regionů. Neptejte se mě, proč Portugalci, Angličané nebo ostatní to nepožádali, ale e, podle smlouvy Francie, Nizozemsko a Dánsko mohou požádat o změnu statutu jednoho z jejich regionů. A právě v tomto rámci je ta otázka majotu. A kdyby Nizozemsko se domnívalo, že jeden z regionů, které jsou připojenými územími, e, jako například Nizozemské Antily, tak je na nás, je na nich tedy, aby to oni požadovali. Není to na nás. Oni se musí obrátit na Evropskou radu a Evropská rada musí jednomyslně se k tomu vyjádřit ke změně statutu na základě stanoviska vydaného komisí. Co se teď děje? pro St. Barthelemy. Oni se stali vzdáleným regionem a oni mohou říci, nechceme být za, považovány za, takové, za takovýto region, chceme být stále zámořským územím, ale u, to znamená udělat obrácený postup a Majot, který je v současné době eh, zámořským územím a žádá, aby se stal um, vzdáleným regionem. A je na radě, aby se k tomu vyjádřila a my, komise, k tomu připravujeme své stanovisko. Další otázka, pokud je o moji jednotku, Já jsem velice pyšná, že mohu vést tuto jednotku, ale nepatří mi samozřejmě. Co jsem chtěla říci, eh, DG region. To je také historická záležitost, když došlo k restrukturalizaci komise před několika lety a když komisař Barnier vedl sou, politiku soudržnosti, v rámci této restrukturalizace byla vytvořena taková malinká buňka v sekretariát, generálním sekretariátu komise, která přešla do DG eh, generální, komis, generální komisaře. A abychom zodpověděli konkrétně tuto otázku, ta jednotka se nezabývá pouze s politikou soudržnosti. My se snažíme být vlastně hlasem těchto vzdálených regionů a po, také eh, chceme hovořit za, ve jménu článku 349. Tento článek existuje, došlo k úpravám, výjimkám, které, nebo vyčlenění, které mohou být provedeny, když to region, o to regiony požádají. Euh, Nechci eh, zahajovat diskuzi, ale neznamená to, že že ten region měl statut tedy jenom toho regionu vzdáleného, ale nebyl to. Z morfologického hledisku je to spíše ten statut. Ano, to je označení. V angličtině se tomu říká out of regions, ale to jsou regiony, které patří členským státům EU, ale zeměpisně jsou velmi vzdálené ale veškeré, veškerá ustanovení eh, Evropské, eh, eh, AKY Evropské unie se na ně aplikují. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom tak mám takové obecné reakce rád bych e, e, užitečně odpověděl na otázky, které zazněly v první řadě k panu Celerzovi, pokud jsem tomu dobře rozuměl. To, co vy máte na mysli, je, že máme nejvzdálenější regiony a my jsme my je dostatečně dobře nevyužívali k tomu, aby se v určitých teritoriích staly e, ohniskem Evropy. Tak rozumím tomu dobře, tak my v té zprávě máme zmínku o tom, že Eh, věnujeme příliš velkou pozornost propojení eh, na, mezi těmito eh, nejvzdálenějšími regiony a centrem, tedy kontinentální Evropou, než mezi těmito regiony a jejich okolím. Zde je otázka financování projektů, které pokrývají tyto nejvzdálenější regiony a e, některé e, e, sousední oblasti. V tom případě je to financování, je to považováno za dva projekty například a financování je také dvojí. A my musíme myslet tedy na, tom, na to, že tyto nejvzdálenější regiony nejsou jenom regiony naše a musíme se snažit je nějakým způsobem usadit v tom větším teritoriu, ve kterém se nachází nacházejí eh, geograficky. Eh, fakt je, že ty vzdálenosti jsou eh, obrovské a možnosti taky. Například pokud jde o renovatelnou energii, tak experimentálně a dokonce i víc než experimentálně má, mohou nejvzdálenější regiony hodně nabízet, protože a to tež můžeme, můžeme říci o klimatických změnách, o využití moře, o využití solární energie a tak dále. Protože fakt je, že tyto Eh, regiony eh, mají eh, jenom o málo než, něco o málo méně než 100% moří evropských. Takže k těm určitým kritikám, kde se říká, že v těch zprávách je příliš mnoho konkrétních doporučení. Souhlasím s tím, ale ta moje zpráva nechce být zprávou, ve které se bude říkat, co se má dělat. Protože co se má dělat, to, na, to navrhne komise, rada a schválí parlament. Já se na to chci podívat jako člověk, který zvenku získává informace a dává dohromady, které mohou být zajímavé a o kterých stojí za to se zamyslet. Takže eh, aby měl eh, v tom smyslu, že bude mít smysl Eh, přijít, přijmout určitá opatření. A není to moje kompetence a nebudu nabízet obsah eh, jednotlivých plánů. Taky nebudu hovořit o financování, protože, eh, jak jsem se už zmínil, je omeze, musíme počítat s omezením financování. To určitě přijde. A chceme hledat lepší rovnováhu, to ano, ale ten Eh, ta koncepce nejvzdálenějších regionů vychází samozřejmě z rovnováhy a ta rovnováha spočívá v širší politice eh, celého toho většího regionu, eh, kde leží Eh, tady problémy těch specifických regionů spočívají v tom, že totiž se právě nacházejí eh, geograficky jinde. Jsou tam samozřejmě určitá omezení, rozpočtová omezení, ekonomická, ale také omezení, která jsou dána tím, že právě jsou tak velmi daleko. A právě proto například je třeba se podívat na to i z hlediska té dopravy. Hovořilo se o velmi důležitém problému. Zmiňoval se o tom konkrétně pan van Nisten, Nistenroy. E, cíl Evropa 2020 a krize. Ta krize má veliký dopad na nejvzdalenější regiony. E, je tam e, ne, nezaměstnanost 30 a nezaměstnanost mladých lidí 50 Lidé se tam snaží mít, aby byli lidé vzdělanější a, a, a je problém, eh, je, pokud problém kvalifikace je globální, tak v nejvzdálenějších regionech je ještě větší a my musíme využít těchto lidí eh, k tomu, aby eh, dělali věci, které umí dělat. Takže to je E, téma, e, kterému se věnuji. Myslím, že vzdělávání je klíčové a bude klíčové. E, věřím v nové technologie, myslím si, že budou užitečné a myslím si také, že financování je zásadním tématem a neexistence Systému financování adaptovaných na potřeby nejvzdálenějších teri- regionů, eh, adaptovaných pouze na kontinentální Evropu, eh, nebude fungovat. Takže eh, toto si myslím, že by bylo jakési východisko. A proto o tom hovořím, že vstalo by za to se o tom zamyslet. Naše pra, práce spočívala v tom, že jsme navštěvili regiony, eh, které existují. Bavit se nějakým způsobem nebyl náš cíl, ale naším cílem byla politika sousedství. A to zdůrazňuji, protože eh, Eh, nejde jenom o ty zámořské, eh, zámořská teritoria a nejvzdálenější regiony, které eh, leží v těchto oblastích, oblastech, ale jde také o zaměření politiky sousedství, která musí být, kterou musíme v tomto smyslu vidět v širším měřítku. A poslední otázka může být, způsobit určité pochyby. Eh, všichni eh, eh, mm, mm, si myslí, že jsou ty cesty k nevzdálenějším regionem, když se hovoří o spojení s Dánskem, Holandskem nebo Francií. Ale fakt je, že jsou ještě další tyto vztahy. A nakonec téma, které evidentně se ani tak netýká nejvzdálenějších regionů. Je to velmi eh, vášnivá diskuse a velmi eh, reálná. Je to diskuse o současné krizi a o úsporných opatřeních a eh, to šetření a o tom jsem přesvědčen, že závisí eh, na to, jakým způsobem eh, chápe eh, trh kapacitu zemí se zadlužit. Můžeme hovořit o politice expanze, ale kdo tu expanzi bude financovat? Moje osobní stanovisko je takové, že samozřejmě záleží na stanovisku každé země, ale šetřit je třeba, je třeba eh, dělat eh, úsporné eh, veřejné účty a vycházet ve veřejných výdajích z toho, co bude mít nejmenší dopad na růst a zabývat se především tím, co má velký dopad na růst. Takže si myslím, že to je obecná Eh, teorie obecná filozofie ne pro nejvzdálenější regiony, ale obecně pro všechny. Eh, eh, děkuji vám za reakci. Palavras até porque o, o debate já vai de longo, eu não quero ocupar o tempo da Comissão nos trabalhos que seguem, apenas para... Já rovněž bych nechtěl to protahovat až příliš, tu naši diskusi, ale každopádně časy nejsou jednoduché. Máme mnoho problémů, kterými se musíme zabývat, ale záleží na tom, aby za slovy následovaly činy. Máme toho hodně na stole a já doufám, že nám komise může pomoct. Rovněž i to, že jsme si dnes vše vyslechli, je určitými prvky, které mohou být východiskem. Je důležité, abychom opravdu hovořili o té strategii, která by pak měla být schválena příští rok Samozřejmě, že počítáme i s podporou generálního řediteli regio, které by tady mělo sehrávat vůči úlohu. A samotné regiony to od nich čekají a mnozí, mnohé pak na to dokáže navázat dál. Takže já všem srdečně děkuji za vaše příspěvky, které by měly regionům pomoci. Já rovněž srdečně děkuji, říká předsedající, našim dvěma hostům, kteří se podělili o, naš, o své názory. Já si myslím, že i v té zprávě Nuno najde ještě mnoho další eh, inspirace a rovněž my přijdeme s doporučeními pro generální ředitelství, takže tady nejde pouze o samotné názory, ale DG Regio opravdu by nejen mělo vést, ale mělo by se cítit odpovědné za to, aby se těm vzdáleným regionům dostalo z odpovědné politiky. Takže když se bude vyjednávat i o e, tom regulačním rámci, tak e, se od vás budeme dále učit. Pedro, ano, máte pravdu. Musíme si dávat pozor, když budeme hovořit o veřejných e, výdajích, která část těch výdajů napomůže růstu a která ne. Problém spočívá v tom, že my už v rámci těch úsporných balíčků vlastně vůbec vůbec žádné veřejné výdaje k dispozici nemáme. Máme problém s Řeckem, takže používat politiku soudržnosti tak, že by nám fungovaly veřejné výdaje a byly by tím katalyzátorem, tou pákou pro změnu, pro růst, které by vdechly lidem důvěru. To je opravdu problém eh, nás všech, takže děkuji vám. Uh, dear colleagues, now we have uh, basically one big point and one... Milí kolegové, teď už máme pouze jednu velkou, jednu malou záležitost na programu a já se omlouvám, já bohužel potřebuji dvě minutky. Musím vás informovat o rozhodnutích, eh, která včera učinili koordinátoři. My jsme přidělili mnoho zpráv a názorů. Ehm, teda stanoviske. Přizpůsobení se globalizaci. To eh, připadlo socialistům demokratům. Nástroj eh, programu pro sociální změnu a inovaci EKR, eh, balíček zemědělství, pak máme nařízení o přímých eh, platbách zemědělcům to mají zelení, nařízení zemědělské o Eh, Organizací trhu s eh, potravinovými produkty to má GUE, pak Evropský zemědělský fond rozvoje venkova a zpěté nařízení to budou mít zelení. Pak máme nařízení parlamentu a rady k, eh, k finančnímu řízení politiky zemědělství to dostane ALDE, pak máme nařízení k tomu jak budou platit přímé platby farmářům na rok 2013. Rovněž ALDE, pak horizontální Connecting Europe Facility, to má EPP, pak menší nařízení energetika, to mají socialisté, telekomunikace mají ALDE, transevropské dopravní sítě EKR a ty negativní stanoviska, reforma společné politiky rybolovu, to dostává EPP, atraktivita, um, přitažlivost Evropy jako investičního cíle EHR, evropské statistiky, to má EPP a malé um, rybářské um, rybářské flotily, to má to mají zelení. A pak ještě ty praktické záležitosti z pohledu spolupráce regi s jinými výbory, které případně může rovněž zajímat ta či ona problematika, tak tam to bude. E, právní stanovisko u té společné strategického rámce, tam bych vás chtěla informovat, že jsme obdrželi od právních služeb informaci, že je to v souladu toho, co už tvrdíme rok či dva, totiž, že ten společně stojící rámec by měl být podroben řádnému legislativnímu postupu, čili ne, co říká komise, čili přenesené pravomoci, ale žádný a, postup. A já pana komisaře Hána budu informovat, že to nepodléhá žádným teda sporům. A poté další bod pořadu jednání a vyzývám pana Kovačeva, aby prezentoval své názory týkají se víceletého finančního rámce. Máte slovo. Děkuji bardzo, paní przewodniczący. Dear colleagues, I'm going to speak in my mother language in Bulgarian. Vážení kolegové, budu hovořit bulharsky. Европейската комисия представи si za за finanční. Budu hovořit tedy bulharsky. Evropská komise předložila svůj návrh týkající se víceletého finančního rámce pro období 2014 až 2020 kde se hovoří o více Evropy za stejné peníze. Tento návrh uspokojuje obě strany. Ty, kteří chtějí více Evropy, i ty, kteří eh, chtějí eh, více spořit v evropském eh, rozpočtu. A dnes máme příležitost si vyměnit stanoviska týkající se tohoto návrhu. Určitě jste si všichni podívali na to podrobně, takže se zmíním jenom o hlavních bodech, především o těch, které se týkají regionální politiky. V první řadě budu, eh, pohovořím o cílech této politiky a o finančních nástrojech a Eh, pohovořím o závěrech. Pokud jde o eh, finanční programování, to bude zjednodušeno eh, na základě ve dvou osách. Investice a růst a koordinace. Mám budou na to 376 miliard euro, z toho na investice a, a pracovní místa a růst. A na e, teritoriální rozvoj bude 1,7 miliard. Budou rozděleny e, následujícím způsobem. Přeshraničně 8,6, přeshraniční 2,4 a meziregionální 0,7. Eh, návrh, to je návrh komise. Komise navrhuje určité takzvané kepingové eh, sazby na 2,5 eh, HDP. Jedním z cílů politiky soudržnosti je další dělení regionů s přechodnými kategoriemi, které se zavedou. Čili půjde o růst HDP na osobu, Eh, na 75% a až 90% eh, eh, jako průměr. Pro následující finanční období to bude následujícím způsobem. u konvergence a 50 ve všech dalších zbývajících regionech automatické pravidlo toho decommitmentu, se týká evropské územní spolupráce, kde se bude uplatňovat pravidlo číslo 3. Kromě toho 5 za investice eh, růstu a eh, pracovních míst se bude eh, věnovat na základě výkonnosti operačních programů. Ve така to tematická koncentrace na rozchody. No, jednou z takových charakteristik je to soustředění těch tematických cílů, takže tam jsou priority, jak ve vědě výzkumu, inovace, a ještě v jednom třetím cíle. A dále je zde konkurence schopnost malých a středních podniků a e, celkové ekonomiky. To znamená, že nejméně rozvinuté regiony budou mít alespoň 50 zdrojů alokovaných konkrétním e, regionům z fondu pro, Evropského fondu pro rozvoj. 50 e, bude pro méně rozvinuté a 80 pro rozvinutější. Dále zde bude lokální, budou lokální priority, nízkouhlí uhlíková ekonomika a regiony budou muset investovat nebo budou mít mezi 6 a 20 procenty, procenty v závislosti na kategorii. E, potom 5 e, Evropského fondu pro regionální rozvoj se bude alokovat na národní úrovni pro městský rozvoj. E, fond soudržnosti zaměř, se eh, zaměří eh, jinak, eh, takže to bude méně než 90 evropského HDP. Kromě toho tady máme ten nástroj Connecting Europe a tento nástroj bude mít 50 miliard e, euro plus 10 fond soudržnosti a e, bude se alokovat v celoevropském kontextu. Tato diskuse už začala a jsem přesvědčen o tom, že bude pokračovat. Evropský sociální, nebo eh, pro, eh, projekty eh, v Evropském sociálním fondu se budou prezentovat na evropské úrovni, úrovni formou spolufinancování 35 pro rozvojové, 40 pro přechodové a 52 pro rozvinuté. To je tedy návrh, ale jsou zde samozřejmě určité procesní zvláštnosti, o kterých bych se chtěl zmínit jde o e, prostředí postupu e, libanonské smlouvy v platnost, e, kde se přímo se nereflektuje ji nyní postupy, tak, jak byly dřív a parlament má větší slovo než dříve. Myslím si, že eh, stanovisko výboru REGI by mělo být úzce spojeno eh, se stanovisky eh, parlament, ekonomického výboru a rozpočtového výboru. A mohu vás také informovat, že problém Regi hledá další způsoby, jak mít silnější slovo v rámci Evropského eh, parlamentu, tak, aby se neří, abychom neříkali jenom ano nebo ne, ale aby se více eh, sdílela stanoviska, aby eh, se byly různé možnosti průběžných zpráv Evropského parlamentu a těším se na vaše připomínky, na vaše myšlenky a měli byste vzít v úvahu fakt, že eh, nyní můžeme říkat jenom ano nebo ne. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji vám. Juris Tamakakis, máte slovo. Dobré. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν είναι σημαντικό ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής... Děkuji vám, kolegové. Je velmi důležité, aby toto sdělení komise eh, Evropa 2020 eh, obsahovalo politiku soudržnosti a politiku eh, solidarity mezi regiony. Je to investiční politika, která je nezbytná pro řešení ekonomické krize, která v Evropě je přidaná hodnota. Eh, předanou hodnotu tvoří fakt, že se zde hodně investuje do vývoje, kterému by nedošlo, eh, kdyby eh, nepřispěly další politiky. Rád bych se podrobněji zmínil u, o dvou bodech, které jsou spojeny s prací našeho výboru. V první řadě jde o otázku peněz, které se eh, rozdělují v rámci eh, fondu soudržnosti. Je požadavek na část eh, nebo ze strany Evropského parlamentu týkající se údržby nebo udržení těchto částek. Komise má jiné, jiné záměry ve svých návrhech, návrzích. A dále jde o možnost využít určité části v následujících letech pro politiku soudržnosti. Jde o to, co bude přijato po 1. lednu 2014 a chci se zmínit o nutnosti revalidace všech nařízení, tak aby nové generace programů měly taky pojistky, protože tím způsobem eh, se vyhneme mnoha problémům, které se mohou jinak objevit v následujících eh, obdobích. V následujících několika měsících bude důležité taky eh, zachovat rovnováhu mezi disciplínou na jedné straně a předvídatelností výdajů na druhé straně. A samozřejmě zde musí být určitá flexibilita, se kterou se bude počítat. E, tak, takže tato ustanovení, takže musí e, být ve fondu Solidarity e, určité, určitá ustanovení týkající se flexibility. Dále máme nástroj Connecting Europe – tento nástroj bude Evropská komise spravovat centrálně a to se střetává se zásadními principy fondů soudržnosti. A e, tyto prostředky budou právě e, e, rozdělovány z fondu. Takže je otázka, zda tento nástroj bude správně řízen. Děkuji vám. E, děkuji. Konstance Krel, děkuji paní předsedkyně. Já mám jednoduše otázku k dalšímu postupu. Já jsem si vůbec nebyla vědoma toho, že my tady nejen budeme nějakým způsobem schvalovat rozpočtový rámec, který navrhla komise, ale i o všech těchto obtížných otázkách, které se týkají kvót, toho přidělování těch prostředků a tak dále. Ano, já vím, že nejsme tady ve spolurozhodování, ale pokud plénum opravdu něco přiklepne a pak zadními dveřmi se najednou zbavíme té pružnosti eh, u toho uplatňování těch zákonných eh, pravidel, tak nevím, zda mě tady může někdo pomoct, aby mě to vysvětlit. Jaký pak máme možnost učování legislativy eh, v tom balíčku? Já totiž tady se cítím trochu bezradná, jak to pak bude vypadat. Eh, Joachim Celer. Joachim Celer. A zároveň to můžete Konstance odpovědět, jestli chcete. Děkuji. Ano, přesně o to tady jde. Proto tady jsme opravdu jsme tady v kleci. Tak bych tomu říct. Nebo jinými slovy, máme kočku, která se sama kouše do ocasu. My tady máme jednotlivě, jsme vytvořili ty kamínky eh, té politiky soudržnosti. A to jsme nějakým způsobem postupně odbourali z toho finančního rámce jedno po jednom. A pokud se to ale schválí, tak nejdříve bude spochybněno to, jakým způsobem se vše automaticky jako by e, se to posvětí. A pak už vlastně se nemusíme o ničem bavit, pak už to můžeme vše odkejvat a pak maximálně si pak můžeme dovolit nějaké kosmetické změny. Takže teď musíme nutně se spojit s rozpočtovým výborem, abychom nemohli uh, rozhodovat na té bázi, protože ono to de facto není vůbec možné, protože tím si odebereme základ toho, jak můžeme dále určit tvar těch nařízení. Takže tady musíme zrychleným tempem kupředu. Thank you uh, very much. Děkuji. Vidím, že tady máme pana Kafina. Máme tady jednoho z těch dvou spoluzpravodají právě rozpočtového výboru. Rajme BG je ten druhý. Ale nejdříve dám tedy slovo vám. Tady už jsme slyšeli určité úvodní připomínky, takže možná by to bylo dobré. Ano, zopakujte svou otázku, paní Krel, ano. Já se omlouvám, já to raději zopakuji pro jistotu nám ve výboru není úplně jasné, jak to pak půjde dál z hlediska postupu nějaké metodologie, protože ta zpráva je nelegislativní, ani nepůjde eh, prostřednictvím spolurozhodování dál. A já jsem se právě dozvěděla, že Tady se nejen rozhoduje o tom celkovém rámci toho, co bude součástí politiky soudržnosti, ale že tam budou už rozhodnutí o kvótách proto či ono, procentní sazby a tak dále, že tam budou ty podrobnosti. A my potom v tom legislativním eh, řízení eh, jsme původně chtěli rozhodovat v rámci toho legislativního balíčku. Takže teď je sporné, Zda tedy opravdu by tam měla být ta povinnost věnovat 20 na um, energii úsporná opatření nebo 50% na ty vzdálené regiony. A nyní, kdybychom to jenom odkejvali a řekli jednoduše ano, tak potom si můžeme víceméně odpustit tu legislativní práci, kterou chceme provést až poté. Takže jak to bude vypadat krok po kroku? Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně a vážení kolegové. Chtěl bych se omluvit za to, že jsem přišel pozdě, protože jsme hovořili o e, rozpočtu na příští rok. Pár e, věcí jenom velmi stručně a pokusím se odpovědět na e, Konstanciny otázky. V první řadě teď máme velmi jasný mandát – a e, to jsme vyjádřili v té zprávě pana e, Vogama, e, zpráva z toho krátkodobého mandátu. A týká se to soudržnosti a zemědělské politiky. Takže tím chci říct si teď, že teď máme velmi jasný mandát. A kromě toho máme návrh komise a máme a diskutujeme v radě a ty diskuse jsou takové velmi časné. Takže v podstatě teď ještě eh, nezačala jednání. Eh, pozvalo nás velmi laskavě polské předsednictví a, eh, po, a před a po každém zasedání rady se sejdeme, bude briefing a debriefing Eh, další bude 6. 5. 6. prosince a eh, na předchozí radě se hovořilo o společné zemědělské politice a politice soudržnosti a 5. prosince se bude hovořit o zdrojích. A co se prakticky v té radě děje? Prostě vyměňují se tam stanoviska, vyměňují se názory. Já bych E, to ani neřekl, že se tam e, objevuje určité stanovisko rady. Takže my jako parlament e, máme stanovisko komise a jednání v radě. Ještě jednání oficiálně s radou nezačalo, pokud jde o kalendář tak alespoň pokud teda, tedy jsme se do, něco, to, co jsme se dověděli od dánské eh, o předsednictví, že je příští. Eh, rad, Všeobecná rada bude v eh, prosinci a eh, dojde k výměně názorů týkající se vlastních zdrojů. Potom dánské předsednictví má ambici odsouhlasit to, co nazývají mandátem pro jednání. To prakticky znamená, že v ve následujícím půlroce dánského předsednictví můžeme očekávat už stanovisko rady, možná bez čísel, ale prostě takové hlavní směry. Budou stanoveny ty hlavní koše a to, kde se shodneme, kde se neschodneme takže to by mohl být dobrý základ pro jednání a v něčem začneme. Takže e, to bude maximum, kterého se dá dosáhnout během dánského předsednictví e, tak to samo to předsednictví vyjádřilo. V současné době dříve, než začneme skutečně jednat, e, tak se nechceme odchylovat od mandátu, který máme. Budeme potřebovat eh, se od něj odchýlit, až začneme jednat o konkrétních eh, záležitostech, tak eh, potom tedy přijmeme nebo stanovisko, které bude a dosud nebylo přijato konferencí předsedů a možná Eh, budeme muset jmenovat zpravodaje ve výborech a tak dále. Ne, ne, pardon, eh, scházet se se zpravodaji ve výborech, abychom je, aby, by, aby byli informováni. A dále eh, definujeme rozdíly, které jsou v naší zprávě, která bude vycházet tedy z našeho mandátu a, a ve zprávě nebo stanoviscích rady. Takže tedy to bude ten postup, který chci ohlásit. Jinak eh, schůze eh, té první všeobecné rady, která se uskutečnila před dvěma eh, týdny, tak tam jsme konstatovali, jaké jsou rozdíly mezi naší zprávou a návrhem Eh, promise, eh, komise. Jasně jsme říkali, že se eh, snížil fond pro rozvoj a zvýšil se fond dopravy. To trochu se mění struktura rozpočtu a tím, že nejsou jako podtitulky, nejsou, není jako podtitulek koheze, soudržnost, ale Eh, flexibilnějším způsobem se ty peníze eh, dají eh, si tam dávat a zase odčerpávat. Takže budeme mít trochu jinou strukturu a za druhé si myslíme, že ten nástroj Connecting Europe by se měl považovat za součást politiky soudržnosti. Já si to nemyslím, protože tento eh, nástroj byl včera prezentován eh, ve výboru a je to eh, takový eh, je to pro velké projekty, tak, se, tak je to tedy nyní připraveno a předpokládá se, že to budou peníze na projekty a nevy, nebudou se používat na granty. A otázka je, zda opravdu půjdou do regionů, které potřebují vyš větší pomoc z hlediska soudržnosti, nebo zda to bude eh, něco jiného, eh, ten nástroj Connecting Europe. Eh, odsouhlasili jsme slyšení o regionech parlamentu a máme stejný návrh v tom materiálu komise. Ale nevíme, zda budou dodatečné peníze, nebo zda na to budou eh, peníze ze současné soudržnosti. Takže každopádně eh, ty průběžné regiony eh, budou taky zahrnuty pod záhlaví soudržnost. Takže zde máme tedy financování ještě těch nejchudších regionů. A potom je tady další rozdíl mezi tím, co navrhuje komise a co navrhujeme my. Je to eh, metodika. Když říkám, že je jasný pokles ve fondech soudržnosti, tak samozřejmě závisí na tom, z, jakého výcho, z, čeho vych, z jaké úrovně vycházíme pro měření toho snížení. U Fondu soudržnosti to jsou ceny v roce 2011 současné a my chceme vzít eh, ceny v roce 2015, kdy začne další finanční rámec protože je exponenciální nárůst a v rok 2000, když vezmeme rok 2011, tak budeme mít vlastně pokles na začátku toho příštího finančního rámce. A když vezmeme 2011, eh, tak budeme mít eh, čistý pokles 5,2%. Když vezmeme 2013, tak to bude nárůst 8,13% eh, pro fondy soudržnosti ve srovnání s současným finančním rámcem. Takže tedy to navrhuje komise a my se eh, budeme eh, řídit tím, co odhlasuje parlament a uvidíme, jak rada vypracuje své stanovisko. Eh, každopádně jsem chtěl zmínit tyto věci, jednak ty takzvané průběžné regiony, dále velké eh, projekty na, v dopravě eh, spojené s politikou soudržnosti a flexibilita této politiky, eh, která je různě pojmenovaná v rozpočtu a nakonec reference, tak, aby bylo jasné, zda půjde o nárůst a nebo o kolik poklesne politika soudržnosti v příštích letech you very much indeed, uh, Madame Ernst. Ms. Ernst, yeah. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ich war noch so nach... Já uvažuji a dokonce jsem se i zamyslela hluboce, když to takto poslouchám. Například soudržnost té dopravní politiky. Takže když my eh, tady například pracujeme v Německu, například Německá spoltová rada nám říká, dobrá, ale celková výše rozpočtu eh, nad eh, jedno PNE, pokud to na to se dostane, tak my už nebudeme spolupracovat. Takže tam jsou i další podmíněnosti a já pouze nemohu než doufat, že přece jenom dojde k dohodě s dalšími výbory, že přece jenom všichni budeme nakonec hovořit o tom též, anebo alespoň o něčem srovnatelném a že se nebudeme zde bavit o něčem, s čím už se pak nevejdeme do finančního rámce. Možná bychom ještě si měli rozhodnout u těch jednotlivých oblastí, co ještě tady do nás spadá, k nám spadá a co ne. Connecting Europe to už teď vynechám, o tom jsme už hovořili. Ale tady jsou obrovské neznámé veličiny, takže možná by se to mohlo ještě silněji tématizovat. Například e, v poměru k rozpočtovému výboru. Já z toho nechci dělat takovou akčnost samou pro sebe, ale pro průběh diskuse je to prostě obrovská neznámá veličina v současné době. Thank you very much. Děkuji, Konstance. Já bych si dovolila jednu doplňující otázku. Pro mě je jasné, že existuje návrh komise, existuje náš návrh, máme určitou sumu, kterou komise předložila a do toho spadá i Connecting Europe. Takže 376 miliard eur a tam to bude pro ty nejlépe rozvinuté, ty špatně rozvinuté, pak ty přechodné, pak tu přeshraniční spolupráci. Tak to je v pořádku. To, stejně jako v minulosti, jsme ochotní si zapsat v těch rázích závorkách do těch nařízení a jakmile už se budeme blížit, k závěru jednání o tom střednědobém finančním rámci, tak se to pak potvrdí. Ale zpravodaj nám tady uvedl, že kromě toho už se zcela rozhodným způsobem v návrhu objevilo z pohledu finančního rámce, že 80% se musí například v té v těch lépe vyvinutých regionech nasadit do těch tří priorit. A z toho ještě 20% musí být věnováno na energetickou úspornost obnovitelné energie. Nebo eh, v těch 50% eh, musí být na ESF, pak tam jsou ty různé, různé procentní sazby, tam 25, tam 20, vidíte tady ESF, to je ten sociální fond a tak dále. Čili je tady těch procentních sazeb plno. A podle mě to nespadá do vyjednávání o financích jako takových, o přídělu peněz, ale spíš by to mělo být součástí vyjednávání o tom legislativním balíčku, jak to bude vypadat. Musíme tedy vyjednávat paralelně, nebo vy to z toho zatím vynecháte, takže buďte tak hodní, ještě nám to vysvětlete. Děkuji. Uh, uh, I don't think that uh, there should... Já si nemyslím, že by se to mělo vyjednávat souběžně. Já si ani myslím, že to nedojde, eh, že se to takto neuskuteční, protože rada no to nepřipustí. To je taková obecná struktura. Ve zprávě parlamentu je zapsáno, že nemůžeme mít méně než v současném finančním rámci a teď to vidíme. Můžeme pak hovořit o tom, pokud do toho bude zahrnuta Connecting Europe a e, vezmeme v úvahu ceny 2011, pak komise bude tvrdit, že se jedná vlastně o skutečný nárůst 2,5%. A to je čistě na e, tu soudržnost. A pokud vezmeme v úvahu letošní ceny, tak to bude minus 5%, takže to jsou obecná čísla, obecné procentní sazby. Uvidíme, jak, e, jak se k tomu postaví rada. Jinak se nemůže začít jednat my, na, my jsme informováni o tom, jak se o tom diskutuje na radě a mimochodem jeden z těch návrhů, který přišel velice strukturovaně z, tě, od, z rukou těch šesti největších čistých přispěvatelů. A spočíval to v tom, že se změní metodika vyjednávání a nejdříve by se měla předjednat čísla, a pak se pustit do všeho ostatního. A zatím polské předsednictví přijalo jiný přístup a já si myslím, že tak to je to lepší. Nejdříve si předjednat obsah, čeho chceme dosáhnout, tedy Evropa 2020 a tak dále a pak spíše přejít k konkrétním číslům. Ale rada zatím ještě nemá společnou pozici a je tomu i vzdálena. Jednání se samotným předsednictvím tam my nemůžeme než pouze opakovat naše stanovisko, stanovisko parlamentu tedy. Takže si myslím, že zatím je příliš brzy na to, abychom my to dokázali tady probrat, protože nevíme, jak se to dále vyvine. Děkuji. Já bych ještě, než se obratím na komisi, jestli by tady chtěla něco k tomu dodat. Ano, prosím. Já upřímně řečeno nemůžu, nevím, jak se mám vyjádřit, protože tady spíš se to týká stanoviska parlamentu, jak utvářet toto stanovisko, takže já do toho nechci vstoupit. Spíš takové jedno slovíčko, protože se to objevilo ta nová, buď přechodná tedy, nebo um, taková ta uh, eh, transitorní kategorie. My jsme neodňali peníze těm chudším regionům, abychom ufinancovali ty regiony v té přechodné fázi když se podíváte na návrh komise, tak to přidělování těm chudým regionům a e, těm regionům v těch nových ženských státech, tam se to naopak zvýší do budoucna ve srovnání se stávající situací. Zatímco přidělování těm vyvinutějším územím a v té staré patnáce, tam se to sníží. Takže Není to tak, ještě opakuj, že jsme odebrali eh, chudým, abychom dávali bohatým. Ne, návrh komise je z našeho pohledu velice solidně postaven a opravdu vyvíjí zásadní snahu eh, podpořit a protěžovat ty, ta území, která eh, nejsou ještě vyvinutá, jsou pod průměrem. Joachime, říkáte ještě něco? Samozřejmě, že i to může vést k problémům, protože i ty takzvaně údajně bohaté regiony trpí krizí a ani ty si nenechají nic odebrat. Takže to jsem jenom tady chtěl takto na okraj poznamenat. Ještě Erik van Beska zapomněl říct, že každý má vlastně kritéria, takže to se že se to nebere paušálně. A v momentě, kdy zmizí ta přechodná kategorie, zmizí i ty peníze, takže nesmíme žít eh, té iluzi, že když eh, ty přechodné regiony zmizí, že se to pak budeme moci toho medvěda eh, rozporcovat. Ne, ono to v roce 2013 pak zmizí, tak kategorie. Některé členské státy by si to velice rády přisvojili, ale ne. Já tady oceňuji pana Kalfina že tady přišel a že čas od času přijde. A právě když se bavíme o budoucnosti, tak, že je mezi námi a že je ochoten nám dát takový ten briefing. Protože když Konstance mluvila o tom paralelní vyjednávání, takže tam jde o ten regulatorní rámec. A Samozřejmě do určitého momentu je možné pokračovat s těmi hranatými závorkami, ale pak už musíte znát celkové usměnění, protože když najednou se dozvíte, že vyjednávání o rozpočtu najednou vyloučili určitý prvek, se kterým my ale v tom regulatorním rámci počítáme, tak najednou se nám mění situace, takže tady spoleháme na úzkou spolupráci. A tímto bych se chtěl ještě obrátit na Andreje. Děkuji mnohokrát a děkuji také panu Kalvimu eh, za to, že přišel. Já to chápu tak, že v první řadě jsme ve velmi časném stádiu jednání a postup ještě není jasný a musíme předložit své stanovisko. Samozřejmě teď je taková první výměna názorů. Máme článek 312 Lisabonské smlouvy, který říká, že parlament eh, může eh, to odsouhlasit většinou hlasů. Máme rozpočtový výbor, eh, který bude úzce spolupracovat s gestčním výborem a dojde k výměně názorů jak Eh, budeme postupovat. Eh, každopádně náš výbor chce, aby byl hlas parlamentu slyšet, tak nevím, zda vypracujeme nějakou další zprávu, nebo zda použijeme zprávu výboru, která je k dispozici, případně ji upravíme. Každopádně eh, velmi si vážím spolupráce s gestčním výborem. Děkuji vám a tím bych chtěla ukončit tento bod, protože nemusíme rozhadovat. Máme ještě další bod na pořadu jednání. Bohužel tu není nikdo, kdo by ho prezentoval, protože eh, pan, pan Nistenroy odešel. Chce někdo hovořit za Řecko? Já nejsem eh, eh, E, e, autorizovaná hovořit. Každopádně se chci vyjádřit k té zprávě, která je dobrá. E, to už ta návštěva se uskutečnila před čtyřmi, pěti měsíci. Situace se velmi snížila, takže jsme změnila, takže jsme prostě dostali písemnou zprávu. Nemá změnu o tom diskutovat, protože se situace změnila. Navíc dnes ji nemusíme tu zprávu dnes tu zprávu nemusíme přijímat, takže není problém. Eh, já budu různé, nemám nic, kolegové. <coughs> Vy snad taky ne, další zkuze bude 19. 20. prosince. Děkuji vám za pozornost. A tím končíme.